zelených. Prosím. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'ordine dei lavori. Pane předsedo, na programu jsem vás požádal, abyste se obrátil na paní baronku Ešnovou, aby se dostavila na naše zasedání, aby nás informovala o tom, co udělala nebo co chce udělat v situaci křesťanů po celém světě. Chtěl bych, aby přišla do Evropského parlamentu, aby nás informovala o své strategii, abychom měli patřičnou zprávu. Budeme mít oficiální rozpravu k tomuto tématu a to bude ve středu ve tři hodiny odpoledne. A. Ah. Point of order. Je to technická připomínka, prosím. Vážený pane předsedo, článek 1, 773. Rád bych chtěl zmínit, že je to třetí plenární zasedání Evropského parlamentu, kdy návrh pořadu jednání neobsahuje otázky na radu. Tak, jak tento článek uvádí, je to tedy po třetí, kdy nemáme otázky na radu. Můžete nám prosím vysvětlit, jak je to možné? Je to přece právo Evropského parlamentu a jednotlivých europoslanců. Ano, máte pravdu. Učiníme rozhodnutí v této otázce. Týká se to Lisabonské smlouvy a vztahu mezi Evropskou, Evropským parlamentem a radou. Protože nyní máme parlament, který má dvě komory, se to mohu tak říci, v Evropské unii. Máme vlastně stejné partnery na stejné úrovni, to znamená Evropský parlament a Evropskou radu, to znamená, že naše vztahy se změnily. Nicméně neměli bychom v tuto chvíli prodlužovat tuto diskusi, protože to vše bude velice záhy podrobně vysvětleno. Uh, point of order. Yes, please. Prosím, ještě další poznámka. Pane předsedo, co mi připadá pochybné, je s ohledem na možné budoucí změny se bez jakéhokoliv opodstatnění eh, vyškrtne eh, ta hodina dotazů. Vy jste sám říkal, že toto rozhodnutí ještě nepadlo a proto by ta, toto dotazování mělo probíhat, dokud nebude o něm rozhodnuto a ne vykonávat rozhodnutí, které ještě nebylo učiněno. A upřímně řečeno považuji to za nesprávné, protože v otázkách rozšiřování a zahraničí není parlament dru- není rada druhou komorou parlamentu, ale orgán, který musíme parlamentně kontrolovat. Děkuji, děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za jejich poznámky. Chtěl bych vás ujistit, že během následující konference předsedů, kde se přijímá pořad jednání, to znamená další eh, příští středu, nanesu toto otázku a uvidíme, jak se situace vyřeší v budoucnosti. Konference předsedů je zodpovědná za přípravu pořadu jednání a příští středu o tom budeme tady hovořit. Děkuji. Takže, jak už jsem říkal, pondělí je skupina zelených nás požádala, abychom diskutovali o otázce situace v Tunisku, abychom přijali usnesení, to jsme neplánovali předem a nyní je tady žádost, abychom přijali usnesení. Ano, pan Konbendit chtěl předložit tento návrh. Ano, jste informován o tom, že vývoj situace v Tunisku velice postoupil. Pan Benali opustil zemi, určitě jste o tom všichni spraveni. A nyní Situace příští týden bude velice napjatá v Tunisku. Mám tedy pocit, že Evropský parlament, tento parlament musí připravit velice stručnou rezoluci, eh, také eh, ji předložit komisi a radě. Možná víte, že během 8, 6 až 8 týdnů tam budou eh, volby, to znamená někdy v únoru. Je tedy důležité, aby Evropská unie se informovala, aby se připravila, abychom věděli, co budeme dělat a zohlednili ty Eh, v rezoluci, o které budeme hlasovat eh, v poledne ve čtvrtek. Takže vzhledem eh, k dané situaci, pochopitelně tady velké nadšení, protože konečně budeme hlasovat o rezoluci, která se bude týkat převodní čoncemu. Děkuji. Děkuji vám, vážený pane poslanče. Kdo by chtěl vystoupit pro tento návrh? Kdo je pro tento návrh? Prosím. Třista dvacet jednička, prosím. Ne, nechtěli jste vystoupit? Kdo chtěl vystoupit? Kdo chce vystoupit proti této žádosti? Prosím. Presidente, non credo che la... Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Ne, opravdu se nedomnívám, že by usnesení mohlo změnit situaci v Tunisku, proto jsem proti proti tomuto návrhu. Dobře, říká pan předseda a nyní budeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro tento návrh zelených? Kdo je pro tento návrh? Prosím, zvedněte ruce. Děkuji vám. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám. Zdržel se někdo? Žádost byla zamítnuta. Dobře, musíme to ověřit. Ověříme toto hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Čili, jak vidíte velice jasně, tato žádost byla zamítnuta. Děkuji vám. A nyní další změna. Další změna, která se dotýká čtvrtku a je to rozprava na základě našeho pravidla 122. Spojená levice, severská zelená levice požádala o rozpravu, o to, aby rozprava o Brazílii byla stažena, pokud jde o e, vydání Cezare Batistyho. Nyní prosím pana Tavareše, který předloží tento návrh. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Někteří kolegové právě navrhli tento bod na, naše, na náš program, pokud jde o Cezara Batistyho a jeho vydání. Já chápu jejich motivy, ovšem nejedná se o příklad porušování lidských práv, není to naléhavý případ, není to dokonce ani porušování právního státu. Přichází to v tom okamžiku, kdy Brazílie čelí nejhorší přírodní katastrofě ve své historii. Cesare Batisty je ve vězení, čeká na rozhodnutí nejvyššího soudu Brazílie a nejvyšší soud eh, je na uh, jižní uh, na jižní Eh, polokouli a to znamená, že pravděpodobně nedojde k spravedlivému rozhodnutí. Já podporuji rodiny obětí a skutečně nemám žádné sympatie v tomto ohledu ani z pravici, ani z levici. Spíše si myslím, že bychom měli hovořit o indoniské záležitosti, palestinských problémech nebo uh, záležitostech prezidenta Dilmašiho. Poté, co došlo k, za, k velice důležitým volbám. Myslím si, že bychom měli skutečně umožnit možnost eh, projednávat jiné záležitosti v této velice obtížné situaci a ne hovořit o Brazílii. Dobře, říká pan předseda. Děkuji, pane kolego. A nyní, kdo je pro tento návrh? Dám se. Nevidím žádné poznámky v tomto ohledu. Kdo by chtěl vystoupit proti tomuto návrhu? Prosím, prosím, kolegyně, máte slovo. čili až poté za chviličku budeme mít hlas proti. Děkuji. Děkuji, vážený pane předsedo, děkuji za slovo, za mou politickou frakci a myslím si, že za celý Evropský parlament mohu říci následující. Rád bych zdůraznil důležitost našich vztahů z Brazílii jsme skutečně na straně brazilského lidu, který byl postižen obrovskými povodněmi v posledních dnech. Stovky lidí přišly o život. Chceme vyjádřit naši podpora solidaritu tomuto lidu ovšem. V této konkrétní záležitosti si myslím, že ehm, nás tato problematika velice zajímá. Chtěli bychom hovořit na toto téma, protože tato záležitost ještě zatím nebyla vyřešena před soudem. Měli bychom proto hovořit na toto téma zde, v Evropském parlamentu, měli bychom hovořit o tom, co se děje na mezinárodní scéně. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda a nyní bych poprosil, kdo z kolegů, kolegyň chce vystoupit s jiným návrhem. 652, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci podpořit návrh pana Tabarise, protože toto není urgentní záležitost. Pan Batista je ve vězení a není důvod předpokládat, že by z toho změnění, z vězení zmizel. Neměli bychom se vměšovat do individuálních záležitostí osob, které jsou ještě stále souzeny. Děkuji. Prože państwa. Děkuji vám, a říká pan předseda, a nyní budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh, který předložila Severská zelená levice a spojená Evropská levice. To znamená, jde o žádost, která se dotýká rozpravy ohledně vydání či zahrávatistyho a stažení tohoto bodu z našeho programu. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se někdo? Žádost byla zamítnuta. Proszę Państwa, ustaliliśmy w ten sposób porządek obrad. Nyní si myslím, že jsme udělali vše, co se týká změn našeho programu a nyní je to bod číslo jedna, a to prohlášení předsedy Evropského parlamentu k situaci v Tunisku. Hned po mém vystoupení vystoupí rovněž zástupce Evropské komise a předsedové politických frakcí